ledna 9 hodin až do půlnoci. Eh, pořád jednání byl zveřejněn na webových stránkách parlamentu. Tímto je schůze u konce. Dobrou noc. Podařilo se nám ukončit naši hlavní schůzi.